Uh, Vážený pane předsedo, ctihodní členové Evropského parlamentu, Listina základních práv nám připomíná, že Evropská unie je založena na nedílných eh, univerzálních hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity je zakotvena na zásadách demokracie a samozřejmě vlády práva neboli právního státu. Jednotlivce považuje za těžiště svých činností a vytváří občanství Evropské unie a vytváří také širokou oblast svobody, bezpečnosti a práva. Více než cokoliv jiné tato listina popisuje, o čem vlastně Evropská unie je a definuje také misi, kterou máme před sebou v oblasti migrace a politiky vnitra. Realita, které čelíme v této oblasti, je velmi naléhavá, je velkou výzvou a vyžaduje eh, sdílenou odpovědnost. A to bude lakmusovým eh, testem evropské integrace a legitimity eh, onoho evropského příslibu. Jaká je dnešní realita? explodující geopolitické prostředí, nová teroristická hrozba, která prohlásila eh, jako svůj záměr ublížit našim společnostem. Evropská eh, ekonomika, která eh, zápolí, aby vybředla z ekonomické krize, stárnoucí kontinent v demograficky mladém světě geta uvnitř našich měst, která čím dál tím více jsou útočištěm extremistů. Sofistikované formy eh, trestných činů, které neznají hranic a eh, probíhající humanitární katastrofa na našich hranicích což je v bolestném eh, kontrastu k našim sdílen, našemu sdílenému morálnímu, historickému, kulturnímu dědictví. A také čelíme eh, rostoucí nespokojenosti evropských občanů. Dovolte, abych eh, to jasně pojmenoval od prvopočátku. Odpovědí na tyto výzvy určitě není evropská pevnost. Dějiny eh, ukázaly, že pevnosti zbudovány na ochranu před externími nebezpečími se eh, v konečném důsledku stávají pevnostmi, které zotročují ty, které původně chtěli chránit a vedou v konečném důsledku k izolaci. Toto směrování není součástí našeho mandátu. Evropa Evropská unie, Evropa může prosperovat pouze když skutečně intenzivně bude napomáhat mobilitě eh, myšlenek a lidí. Otev žena bezpečnost je pilířem evropské integrace. To je také mise Evropské komise, pokud jde o migraci a politiku vnitra. Musíme e, proměnit bezpečnost a e, mobilitu e, v odrazový můstek Evropy, která bude růst bez obav. Za tímto účelem musíme chránit evropskou identitu, co by oblast světa, která zaručuje základní práva. Eh, musíme implementovat integrovanou a cílenou politiku, abychom přilákali talenty a pracovní síly, které potřebuje každý členský stát. Musíme zajistit, aby Evropská unie podporovala eh, hladkou integraci eh, imigrantů do našich společností. A navíc musíme zaručit, eh, aby zločin a terorismus zůstali vně evropských hranic a byly efektivně potírány. Dámy a pánové, když se jedná o migraci a e, politiku vnitra, e, pokud nebudeme společně postupovat jako jedna unie, tak se vůbec nepohneme nikam. Budu-li potvrzen ve své funkci, budu s vámi počítat e, s výborem Libe. Jsem hrdý, že jsem dezignován jako vůbec první komisař pro imigraci. Je to skutečnost, která je součástí závazku um, pana předsedy Žana Kloda uh, Junkra a vůbec celé komise, která chce čelit výzvám migrace. Čelíme narůstajícímu počtu osob hledajících ochranu vnitř našich hranic jako Unie, která eh, se hlásí k univerzálním lidským eh, právům, je naší odpovědnosti eh, poskytnout útočiště uprchlíkům, kteří prchají před válkou nebo pro následování Musíme respektovat práva eh, žadatelů o azyl, musíme respektovat lidské eh, eh, životy za každých okolností. Vy, Evropský parlament, podstatnou měrou přispíváte k utváření pevné, společného evropského asilového systému. Nyní máme rozsáhlý právní rámec a naší prioritou bude zajistit, aby všechny členské státy uplatňovaly tyto zásady eh, jednotným způsobem stále ještě přetrvávají určité um, problémy, které je nutno prodiskutovat. Například usilovat o jednotný status um, um, uprchlíků, který bude platit po celém území Unie. Na základě výsledku takzvaného health checku eh, dublinského systému, neboli prověrky dublinského systému, budu analyzovat další kroky Den co den eh, slýcháme zprávy o eh, příchodu nových imigrantů na našich eh, březích a také zprávy o zoufalých lidech, kteří se pouštějí často na fatální plavbu přes středozemní moře. Jedním z příkladů mm, bylo dnes v noci. Musíme zlepšit naše schopnosti poskytovat um, útočiště azylantům a současně musíme podpořit i e, ty země, které čelí velkému tlaku na e, své asilové systémy e, je zapotřebí uplatňovat větší solidaritu a to bude možné pouze, když si členské státy budou důvěřovat a budou se chápat svých odpovědností, dostojí svým odpovědnostem. Já si také uvědomuji, že většina uprchlíků a lidí volajících po mezinárodní ochraně eh, jsou přijímáni vně Evropské unie, to znamená zeměmi, které sami čelí vlastním výzvám. Mezinárodní solidarita eh, tudíž se nesmí zastavit na hranicích Evropské unie. Domnívám se, že Evropská unie by měla učinit více, aby podpořila země eh, v těch regionech, odkud většina uprchlíků pochází, anebo přes které procházejí na své cestě. Já budu těsně spolupracovat eh, se svou kolegyní, eh, místo předsedkyní Mogherini a eh, dalšími kolegy odpovídají, odpovědnými za vnější politiku, abychom vytvořili lepší možnosti pro uprchlíky a imigranty. Současně chci podpořit členské státy, aby přijímali více uprchlíků z těchto zemí, protože E, přijímání e, uprchlíků je jeden z nejhmatatelnějších aktů solidarity a štědrosti vůči třetím e, zemím, které už sami na svém území mají množství uprchlíků. Evropská unie musí chránit všechny potřebné, ale současně může být sama věrohodná pouze tehdy, když bude potírat i ilegální migraci při respektování lidských práv a základních práv. To znamená, že odmítnutí eh, žadatele s nimi musí být eh, nakládáno odpovídající eh, způsobem upřednostnit musíme asistovaný dobrovolný návrat a také pomoc zemím, odkud přicházejí této souvislosti musíme také posílit naši spolupráci s zeměmi původu, s transitními zeměmi a také s mezinárodními a nevládními organizacemi. Komplexní přístup eh, samozřejmě obsahuje i eh, možnost eh, přicestovat legálně na území Evropské unie. Musíme maximalizovat výdobytky mezinárodní mobility, migrace a integrace. Evropa je součástí globalizovaného propojeného světa a mezinárodní mobilita bude dále narůstat. My musíme umět posoudit potřeby evropského trhu práce, musíme identifikovat nedostatky dovedností v jednotlivých ekonomických odvětví. Mezinárodní soutěž o vysoce kvalifikované pracovní síly je již velmi intenzivní a Evropa potřebuje také e, osoby pracující v jiných odvětvích Rád bych se pustil do pravidelného dialogu se všemi eh, relevantními eh, zainteresovanými stranami a subjekty, členskými zeměmi, podniky a odborovými organizacemi. Domnívám se, že celoevropská platforma, která bude koordinovat takovýto dialog, by byla velmi užitečná. První eh, léta implementace směrnice o modré kartě eh, ukázala, že skutečně existuje celá řada nedostatků a proto eh, designovaný předseda komise Juncker mm, tuto oblast zdůrazňuje ve svých politických směrech. Jedním, jednou z mých priorit bude zajistit, aby vyjednávání o Eh, migraci nebo volném pohybu studentů eh, bylo dokončeno do roku 2015. Dále Schengen. Schengen je eh, jedním z největších výdobytků Evropské unie a my musíme zachovat nepřítomnost kontrol na vnějších, na vnitřních, pardon, na vnitřních hranicích. To ale předpokládá velmi efektivní hranice a kontrolu na vnějších hranicích schopnost Frontexu by měla být v tomto ohledu plně využita, aby byla zajištěna evropská solidarita. Ale jsou nástroje, které máme k dispozici dostačující. Komise, Evropský parlament a Rada by měly zahájit debatu o dlouhodobém rozvoji Frontexu a o potřebě a proveditelnosti této věci a také o proveditelnosti skutečné hraniční ostrahy, eh, protože převaděčství eh, eh, například a pašování stále narůstá a naše reakční schopnost by měla být posílená, abychom celý problém řešili komplexně. Efektivní řízení hranic volá po uplatňování moderních technologií. Musíme mm, lépe využívat v tomto ohledu digitálních technologií právě pro účely ostrahy hranic. Boj proti pašerákům a převaděčům zůstává pro nás prioritou. Musíme ty, kteří zneužívají potřeby eh, lidí, eh, pohnat k odpovědnosti. A musíme potírat zavržení hodný eh, způsob otroctví, například obchodování s lidmi, co zažíváme též. Jde o boj proti organizovanému zločinu uvnitř Evropské unie a v celosvětovém měřítku. A tady potřebujeme globální odpovědi. Občané žádají, abychom je chránili, protože se bojí o svou bezpečnost z důvodu teroristických hrozeb. V dobách konfliktu v, našich, v našem sousedství a také um, existence tzv. zahraničních bojovníků musíme skutečně zvýšit bezpečnost. Zločin cestuje Evropou a podrývá eh, naše společnosti a hospodářství. Potřebujeme aktualizovaný rámec evropské akce se zaměřením na respektování základních práv a lepších synergií synergii s vnější službou. Postup proti kybernetické bezpečn... kybernetickému zločinu eh, je také toho součástí. A také eh, boj proti jiným formám organizovaného zločinu, například proti obchodování s drogami a korupcí. To umožní, aby eh, ekonomický sektor lépe profitoval z existence jednotného trhu a integrace. Eh, uchovávání dat je bezpečnostní nástroj, který byl rovněž diskutován. Nyní máme rozsudok Evropského soudního dvora. My budeme muset eh, prověřit nejlepší způsob dalšího postupu a musíme respektovat samozřejmě zásady zakotvené v rozsudku, a sice proporcionalitu a práva na ochranu osobních eh, dat a další základní práva. Nedávné události v Evropě a v ně ukazují, že čelíme nové teroristické hrozbě. Role Evropské unie pomáhat členským státům v boji proti této hrozbě, zejména proti hrozbě eh, v podobě zahraničních bojovníků. Musíme bojovat, respektive působit v oblasti prevence, musíme řešit eh, problémy ukořené. Policejní spolupráce a výměna informací je vlastně eh, páteř boje proti zločinu. V této oblasti máme co dohánět a zlepšovat. Dámy a pánové, členové Evropského parlamentu, mým záměrem je s vámi velice intenzivně spolupracovat s vaším výborem, abychom dosáhli matatelných výsledků. Politika Evropské unie a vnitřních záležitostí, eh, v politice vnitřních záležitostí a migrace se musí soustředit na takové oblasti, kde akce unie může přinést rozdílný přístup a Musí se to všechno dít za respektování základních práv. Budu-li schválen komisařem, rozhodně se budu snažit vytvořit hlavní směry, které se budou týkat mého mandátu ale budu v přímém kontaktu s mými kolegy, s místopředsedy a budu spolupracovat i se všemi členy jak kolegia sboru komisařů, tak se členy vašeho výboru. Respektuji hodnoty Evropské unie, listinu základních práv, která je principem transparentní a demokratické Evropské unie. Je třeba, aby Evropa sloužila občanům, abychom se nezavírali do byrokrat byrokratických zdí, musíme bojovat za společné hodnoty a zároveň čelit novým výzvám velice rezolutně. Je třeba zajistit, abychom společně dospěli k úspěchu završení našeho mandátu, abychom z Evropy udělali prostor naděje, pokroku, svobody pro všechny občany. Je to morální i politická povinnost pro nás, pro všechny. Děkuji vám mnohokrát.